soustředit na to, co se týká přímo nás, a tedy výboru pro rozpočet. Tato stanovisko by mělo být k dispozici na začátku příštího týdne. Nejprve bych chtěl tedy přivítat ty plány komise z poslední doby. Myslím, že to je poprvé, kdy skutečně komise prezentuje nějaký ucelený přístup k migraci, k azylu a kdy Eh, poskytuje zdroje lidské i finanční za tímto účelem. Takže chtěl bych skutečně tento návrh komise přivítat. Promiňte, říkal jste něco, pane předsedo? Předseda, ano, je to takový holistický přístup. Pan Deprez, ano, já říkám ucelený nebo globální. Uh, ale můžeme to samozřejmě nazvat i holistickým přístupem, pane předsedo. Takže já tam zdůrazňuji to, že v této eh, ucelené agendě komise eh, jsou dva mechanismy, které musíme podpořit, protože eh, vlastně už se tady objevily nepřátelské reakce ze strany některých členských států. Takže to je jednak mechanismus relokalizace ve výši 240 milionů eur a dále přemístění zhruba 20 tisíc uprchlíků, tam to má hodnotu zhruba 120 milionů eur. Takže to je taková první věc, kterou bychom měli udělat, podpořit tento, tuto snahu komise. Za druhé, druhá věc. Vítám navýšení, které pro rok 2016 se plánuje na mm, azylový a migrační fond, tedy je navýšení zhruba o 210 tisíc eur. A chtěl bych ještě upozornit na skutečnost, že komise by měla co nejpřesněji vyhodnotit potřeby azylového, migračního a integračního fondu. Musí to udělat co nejrychleji a potom v případě potřeby by předložila návrh na podstatné navýšení prostředků v rámci přeskumu finančních výhledů. Já jsem zcela přesvědčen o tom, že je nemožné řešit ty problémy, tak já je nám tady nastínil pan Ledgery eh, v oblasti migrace, že je možné bez tohoto navýšení eh, prostě ty problémy řešit. Musíme skutečně revidovat finanční výhledy. Beru na vědomí navýšení prostředků na Frontex, ale žádám Eh, ještě o dvě věci, a sice, aby byly tady finanční i lidské zdroje naplnění všech úkolů Frontexu a žádáme komisi, aby poskytla více informací ohledně návrhu změny mandátu Frontexu. Eh, já jsem zaznamenal, že v návrhu rozpočtu předloženém komisí ten rozpočtový článek, který se týká zákonné migrace, a integrace cizinců a efektivní strategie návratu, že tam ta příslušná položka se snižuje oproti roku 2015. Je tedy třeba dotázat se komise, zda je to skutečně konzistentní. Pak také podporuji posílení úlohy EASO, tak jak o tom hovořil pan Ledgery, protože je zcela nezbytné posílit postupy a judikaturu, zejména pokud jde o identifikaci žadatelů o azyl jednak pokud jde o různé ty formální kroky a také o kritéria, která se zohledňují e, při rozhodnutí, zda dostanou nebo nedostanou azyl. Zatím ta kritéria jsou Eh, velice odlišná v jednotlivých členských státech, takže eh, lidé ze stejné země v jednom státě eh, mají šanci ani ne jedna ku deseti, že jim bude udělen azyl a v jiných státech je to pět až šest ku deseti. Předseda, a je možné požádat o azyl ve více zemích, když někde vám to zamítnou, můžete jít jinam? Pan Deprez, ne, tak v v zásadě to nejde, na to je právě mechanismus Eurodac. Když přijedete do jednoho státu, tak vám odeberou otisky z prstů, o tom také hovořil pan Ledgery. Proběhne ta identifikace, zjištění, z jaké jste země, jaká je vaše totožnost a sejmu vám otisky prstů, které jsou zaznamenány do registru Eurodac. To znamená, když někdo požádá o azyl v jedné zemi, tak se uvnitř Eurodaku ověřuje, zda už mu nebyly sejmuty otisky prstů a zda tedy už eh, nežádal eh, o azyl někde jinde. Vždycky eh, pokud ten člověk třeba je ohrožen, tak musí být vrácen do prvního státu, kde byl tedy zaregistrován. Já žádám už dlouho, aby agentury nepodléhaly automatickému alinárnímu snižování Eh, stavu, ale aby se brali v úvahu operativní prostřeby, potřeby jednotlivých agentur v rámci středně a dlouhodobé strategie. Slyšeli jste od pana Ledgeryho, že potřebujeme vědět, jaká bude dlouhodobá strategie eh, v rozpočtové oblasti a v oblasti lidských zdrojů. Eh, pane předsedo, milí kolegové, eh, taková je tedy hlavní podstata mého stanoviska, eh, které vám předložím k posouzení, ke kritice a případně k pozměňovacím návrhům. Děkuji, pane Deprezi, za tuto zprávu, kterou jste nám souhrně představil a bylo to určitě velice e, srozumitelné a navazuje to na diskusi, kterou jsme vedli s panem Ledgerim. Děkuji také za to zprostředkování, které provádíte mezi výborem LIBE a výborem pro rozpočet. V některých případech je to velice užitečné. A slovo má pan La Via. Grazie, presidente. Eh, il tema della situazione del Mediterraneo. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, pokud jde o toto téma situace ve středozemí, je to situace velice závažná. Tutte le popolazioni che vivono nel Mediterraneo paesi mediterranei. A všichni, kdo žijí ve Středomoří a kolem, eh, sdílejí eh, velké obavy. Já jsem ze Sicílie a eh, tam se migranti objevují každý den a je to proto, že jsme přímo na ráně. A to prostě musí být náš společný problém. To nemůže být pouze problém eh, těch eh, frontových zemí. Čili my tady nehovoříme o nějakém náhodném jevu, který se čas od času objeví, ale to je problém, který už léta narůstá a další léta narůstat bude. Z hlediska rozpočtového eh, ten GAP 5 to nevyřeší. Jestliže eh, ty peníze nebudou dostatečné, pak hovoříme také o rozpočtových přesunech. My tady máme co dočinění eh, s migrační situací, která ještě léta potrvá a nemáme na to dostatek prostředků. To znamená, že v příštím rozpočtu na rok 2016 se musí eh, vyčlenit dostatek prostředků. A de facto šéfové vlád eh, se právě rozhodli, že o tom budou jednat. Dali si to na svůj program. A že tedy budou ty vstupní hotspoty, které by se měly eh, nějakým způsobem vypořádat stoky eh, migrantů. Tady eh, třeba jenom v mém regionu víkend co víkend přibývá 5 až 6 tisíc lidí to je něco, co prostě se těžko dovedeme představit, pokud to nezažijeme. A to znamená, že i z toho rozpočtového hlediska eh, je třeba udělat cosi navíc, cosi nového. A to si vyžádá také rozpočtové prostředky. Čili ty hotspoty a eh, potřebujeme také ty specializované operátory, eh, kteří se budou zabývat kontaktem s lidmi okamžitě po příjezdu. No a já ještě k tomu dodám jeden bod. Přichází letní sezóna, kdy toky migrantů tradičně narůstají a už teď to vidíme, takže Evropa musí něco dělat. Děkuji vám pane řediteli, uvidíme se v Katan. Zůstaneme zde. Eh, jistě o tom budeme moci ještě a muset ještě hovořit. Každopádně se jedná o jednu z zásadních otázek. Budeme ji muset řešit a to při vědomí, že eh, ty migrační eh, vlny explodují. Statistiky, eh, které pan ředitel uvedl, jsou toho důkazem. Teď bych rád vás seznámil s rozhodnutími, která byla přijata konkrétně 8. června. Bylo rozhodnuto, že vyjádříme stanovisko k rozpočtu za rok 2014 Evropské investiční banky to Javier Chilar. Pak budeme mít stanovisko k dočasným opatřením v oblasti mezinárodní e, ochrany pro e, Itálii a Řecko a to bude frakce EPP, ta bude mít toto stanovisko na starosti. A pak je se tady jedná o pracovní plán, který je velice zaplněný a proto bylo dnes domluveno, že váš předseda předloží dopis výboru Libe. Pak je tady ještě zapotřebí připravit eh, zprávu k mobilizaci eh, nástrojů flexibility pro eh, mezinárodní ochranu ve prospěch Itálie a Řecka. Bude to Hernandez, kdo to připraví. Další zpráva o mobilizaci fondu Solidarity pro e, platbu záloh v rámci rozpočtu 2016. Bude to pan Kristoforu za EPP. 16. června se koordinátoři mimořádně sešli proto, aby se e, shodli na vyváženém zastoupení e, členů výboru LIBE a Eh, rozpočet v delegaci, která se vydá do, na Sicílii v červenci. Eh, takže jsme se shodli na osmi členech z výboru eh, rozpočtového a čtyřech členech z výboru LIBE. Vzhledem k zájmu, který tato delegace vyvolala, bylo domluveno, že můžeme počítat eh, s možností zdvojnásobit eh, zastoupení. Těch 12 bude oficiální delegací a k tomu bude ještě 12 členů doprovodných. A doufáme, že to, co dnes vyjádřili eh, jako přání koordinátoři, bude moci být uspokojeno. Dnes ráno se koordinátoři rozhodli, aby v rámci strukturovaného eh, výročního dialogu jsme požádali Evropskou komisi eh, zvláštní pozornost eh, a nutnost revidovat víceletý finanční rámec. A komise by tento cíl Eh, revidovat tento víceletý finanční rámec, měla zapracovat do svého programu práce na rok 2016. Eh, pak se tady ještě jedná o to, abychom eh, se nechali informovat o možnostech, absorpčních možnostech a, uplatňo- a realizaci teda evropských prostředků, konkrétně z Fondu soudržnosti Dále je to otázka speciální mise o perspektivách plateb a neuhrazených faktur až do konce finančního období. Komise nás trochu uklidnila, že do roku 2016 to budou pouze 2 e, miliardy, ale ty se ještě počítají do toho předchozího rámce 2006 až 2013 a e, není vyloučeno, že i v tomto víceletém rámci 2014 až 2020 může být podobný objem nezaplacených faktur. Pak je tady ještě otázka e, toho, Eh, jak se nakládá s speciálními fondy a s eh, finančními prostředky agentur, eh, aby bylo zajištěno, že tady nejsou nějaké protichůdné cíle, které by kompromitovaly původní záměry. Rovněž koordinátoři schválili dva návrhy dopisu vašeho předsedy. Jeden z těchto dopisů by měl být zaslán kolegovi Panzerimu, který je předseda konference předsedů delegací abychom podpořili myšlenku zlepšení koordinace mezi příslušnými výbory a delegacemi. A ten druhý dopis eh, kolegovi Patriku Čelovi, který eh, chtěl eh, zvláštní fond, aby se vyřešily problémy, které některé státy mají v důsledku uplatňování embarga proti Rusku. Tak a teď je před námi hlasování. Hlasování je poměrně rozsáhlé. Takže bych vás vyzval, abyste se chopili svých hlasovacích karet, umístili je tam, kam patří a provedeme zkoušku. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. Třicet šest, třicet šest, takže některé eh, hlasy nejsou vyjádřeny a přitom eh, karty jsou ve skřínkách. Jeden hlas chybí. Chcete, eh, byl byste tak laskavý a zkontrolovali si to. Je tady jsou tady všichni hlasující. Všichni hlasující umístili karty eh, do svého zařízení, dobře. Takže každý se mohl nějakým způsobem zařídit. Nejprve se tedy vyjádříme k zprávě Jose Manuela Fernandese, který chce mandát pro třístranná jednání v rozpočtu na rok 2016. Jen velmi slušně, pane, zpravod... pane předsedo. Paní kolegyně Holmajerová a já jsme podali pozměňovací návrh 41, 42 k ITERu a 73 e, k obecnému tématu finančních e, nástrojů. E, my jsme chtěli vyřešit problémy, ne vytvořit. Stahujeme všechny tyto pozměňovací návrhy, ale k ITERu chceme jasně říci, že otázka včasného reportování o eh, problému ITER, ITERu eh, je pro nás eh, neustále důležité a opravdu bychom byli rádi, kdyby se zvážilo zřízení případně určité rezervy. A pokud se týče finančních nástrojů, tady bylo, byla troška zlé krve a možná by že by k tomu nemělo docházet, poněvadž si myslíme, že je nutné, abychom intenzivněji se zabývali obsahem těchto externích instrumentů a jejich případné přesměrování vzhledem tedy k tomu, co jsme si právě eh, vyslechli, abychom eh, nepromarnili politické šance. Čili tady jsem chtěl jenom zdůraznit, eh, jaké jsou naše pozice, ale nechceme tady působit potíže. Děkuji. Děkuji, paní Almejer. Eh, Já bych se chtěla připojit ke kolegovi Bögemu, eh, k ITERu. Eh, ta zpráva tady měla být už v červnu. Komise ovšem ještě dnes neví, kdy skutečně bude a de facto v podstatě ani neví, jak bude vypadat. Já mohu tedy konstatovat pouze to, že ITER prostě nemůžeme vést eh, úspěšně, pokud nebudeme mít eh, jasný základ, eh, kterým je právě ta zpráva. Takže je nezbytné, aby tady ta zpráva byla nejpozději v září, abychom s ní mohli vyvodit příslušné důsledky protože způsob, jakým se s tím schází dnes, prostě už nebude přijatelný beru na vědomí e, ta 40, 41, 42, 40 a 43. To všechno stahujete? Všechny tyto pozměňovací návrhy jdou pryč? 41, 42, 43. 41, 42, 43. Ono to bylo součástí kompromisu. 41, 42. To je ale pokryto kompromisem E. 47, 73, 73, ano. Ale co teď je s tím kompromisem E? Aha, e, ono to vlastně se ruší vzhledem ke kompromisu E. Dobře, dobře, takže budeme teď moci hlasovat. Odstavec 1, pozměňovák 3, pro, proti, zdržel se, Schváleno. Čtyřka u odstavce 3, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Pět, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Šestka pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 7, kdo je pro? S ústním pozměňovacím návrhem. Doufá, že návrh eh, rozpočtu na rok 2016 je vstřícným krokem na pomoc členských států vzhledem k, k schopnosti a tak dále. Pro, proti, kdo se zdržel, schváleno pozměňovací návrh číslo 8 s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 9. Také ústní pozměňovák. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Desítka, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Jedenáct pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis A. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ačko je schváleno to znamená 12, 13, 14 se ruší, B, kompromis B pro, proti, kdo se zdržel, B je schváleno. U odstavce 6 pozměňovák 18 pro s ústním pozměňovacím návrhem. Instead of criticism. Gebur. Pro, proti, kdo se zdržel, Schváleno. 19. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 21. Pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 22. Pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 23 ve dvou částech. První část, první ústní pozměňovák. Represent almost no increase in real terms. Qui Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Druhá část s ústním pozměňovatkem. Emphasis on the importance of the efficiency and effectiveness of the spending. Qui Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. U desítky nový pozňovací návrh 24. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? E, rušeno. C. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? C je schváleno a pozměňovací návrh 20, 27, 30 a 34 eh, padají. Teď 31 eh, s ústním. 310 TFEU. The revenue and expenditure shown in the, in the EU budget shall be in balance. Qui est pour? Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 32 s ústním pozměňovacím návrhem. The AM delete for the cohesion programs and so on. So, kde je pro? Kde je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 33. Kde je pro? Kde je proti? Aha, ještě tady je ústní. 41 as second sentences. Bon. Qui pour? Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Kompromis D. 13. odstavec. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno a tím pádem 28, 35 eh, a 36 se ruší. U odstavce 16 je to staženo, u 16.1 je to pozměňovák 38 s ústním. Knock off effects on research funding, including in the areas of energy, SMEs, climate and environment, social sciences and science in society. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. E, pozměňovák 39. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zrušeno. Ečko, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 44. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? e, ní schváleno F. -ko. Teď F, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? F je schváleno. 48, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odmítnuto 49. Eh, kdo je proti? Kdo, je, eh, kdo se zdržel? Schváleno. 50. Kdo je pro? Kdo je proti? Zkontrolujeme elektronicky jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Jedná se o pozměňovák 49. omlouvám se, je to 50 u odstavce 21. Končím hlasování. Je to zamítnuto. Od, teď 51. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis eh, G. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Gčko je schváleno. 54. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 56. Kdo je pro? a ten, ten byl nepřípustný a teďko 57. Kde pro? Proti? s ústním pozměňovacím návrhem. 26. Alors, je consulte à nouveau qui est pour cette Takže kdo je pro 57 s tím ústním, kde proti, kdo se zdržel, schváleno. U odstavce 28 kompromis H, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Schváleno. U odstavce 29, 66, kdo je pro? Kdo je proti? Zkontrolujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto u 31. odstavce 67. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 68 s ústním pozměňovacím. That further reinforcement of certain priority areas, such as the European Neighbourhood Instrument, including the assistance for the Middle East peace process, Palestine and UR unrwa will most likely be required due to the ongoing humanitarian and political crisis in the neighbourhood area and beyond. Qui est pour? Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 69. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 70, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 71 pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 72 pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 73 to bylo staženo, 74 pro, Proti? Zdržel se? Schváleno. E, odstavec 33. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 76 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 77 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 78 ústním pozměňovacím návrhem. Kde ecological and social changes within the EU. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 79 pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 80 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis I, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, kompromis I je schválen. Pozměňovací návrh 1 citation, kdo kde pro, kde proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Pozměňovací návrh 2, kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto. A teď se vyjádříme ke stanoviskům výboru specializovaný nespecializovaným. Takže většina e, je buď pokryta, anebo mimo téma. První pozměňovací návrh, ke kterému bychom se měli vyjádřit, je pozměňovací návrh od výboru pro zaměstnanost. E, je to pozměňovací návrh číslo 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Pozměňovací návrh je schválen. U odstavce 6 stále Ample, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. U odstavce 14 pozměňovací návrh 14 od Ample, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. A teď odstavec 9, pozměňovací návrh 9, je to stanovisko od ITRE, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, e, pozměňovací návrh je schválen. A teď pozměňovací návrh od výboru pro rybolov, šestka. Ne, omlouvám se, říká předseda. Agri devatenáctka. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. A teď šestka od výboru pro rybolov s ústním. Collection of data, qui est pour. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh je schválen. A teď od výboru pro kulturu pozměňovací návrh k odstavci 1. Je to jednička s ústním pozměňovacím. reservations regarding the administrative division between its culture and media stands, Kde pro? Kde proti? Kdo se zdržel? Schváleno. U odstavce 3 stále od výboru pro kulturu s ústním. Role of pan-European networks made up of local and national media such as Euronet Plus. Qui est Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. A od výboru pro ženy odstavec 2 dvojka z ústní. The issue of gender equality should be incorporated into EU policies and addressed in the budgetary process. Qui Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. A teď jmenovitě budeme hlasovat o této zprávě eh, takto takovými to pozměňovacími návrhy schválenými. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Dva. Je, je to v pořádku. Končím hlasování. Takže mandát má pan Fernandez, 29 hlasů pro, 4 proti a 4 se zdrželi hlasování. Nous avons maintenant Nyní budeme hlasovat o návrhu opravného rozpočtu číslo 1, tak jak nám je předkládá Eider Gardia Sabal. Je tam celá řada pozměňovacích návrhů k předchozí verzi. Nejprve číslo 1. jsme sám správně, pane zpravodaji, pro rozpočet 2016? Opravný rozpočet číslo jedna. Máme tam celou řadu pozměňovacích návrhů, můžeme o nich hlasovat en blok. Naše zpravodajka se k ním vyjádřuje negativně. Souhlasíte, že bychom hlasovali en blok? Dobře. Takže kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Takže tyto návrhy jsou zamítnuty a teď budeme hlasovat o zprávě k návrhu opravného rozpočtu číslo 1, návrh číslo 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Odstavec 2, návrh 3. Kdo pro? s ústním pozměňovacím návrhem. With amendment two. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 2a, návrh 4 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Odstavec 3, návrh 5, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 4A, návrh 6 pro. Proti. Zdrželi se. Myslím, že je zamítnut. Ano. Odstavec 4b, pozměňovací návrh 7 pro. Proti. Ověříme to. Zahajuji hlasování. Scrutin Končím hlasování. Pak je zamítnut 17 k 18. Bod odůvodnění C, bod, eh, návrh 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. stanoviska ostatních výborů. U ITRE je všechno pokryto. TRAN. Odstavec 2. Pozměňovací návrh ústní. and transport. Takže přidali tam výzkum. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Regi Odstavec 2. Pozměňovací návrh ústní. Para 2. Ensuring a high degree of synergies between the SIF and FC while enhancing the multiplying effect of union contribution. Qui est pour? Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno teď budeme hlasovat o celém textu. Jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zpráva schválena 27 hlasy ku 5, 5 kolegů se zdrželo. Návrh opravného rozpočtu číslo 3 k souhrnému rozpočtu na rok 2015. Týká se to přebytku za rozpočtový rok 2014. Je to zpráva paní Gardia Sabal. Pozměňovací návrh 1 byl stažen. Číslo 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Ostatní pozměňovací návrhy byly staženy a takže budeme hlasovat o celém textu elektronicky zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zpráva je schválena 31 hlasy ku čtyřem a jeden kolega se zdržel. Nyní návrh opravného rozpočtu číslo 4 k souhrnému rozpočtu na rok 2015. Jedná se o uvolnění prostředků z Fondu Solidarity EU ve prospěch Rumunska, Bulharska a Itálie. Návrh číslo 2 byl stažen, návrh číslo 3 s ústním pozměňovacím návrhem. E solidarity with the population in the region hit by disasters. Je pour. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Odstavec 4, návrh 4, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Návrh 6. Pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Pod odůvodnění A. Návrh 1. Pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Celý text. Jmenovitě zahájí hlasování. Ještě nám chybí dva hlasující jeden. Končím hlasování. Schváleno 30 hlasy proti jednomu a pět se zdrželo. Nyní uvolnění prostředků z Fondu Solidarity EU, Rumunsko, Bulharsko, Itálie. Je to zpráva pana Muresana. Návrh číslo 3 u odstavce 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme to jmenovitě. Končím hlasování. Zamítnuto. 21 hlasů ku 15, jeden se zdržel. Odstavec 1 a návrh 4, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Odstavec 1 a návrh, ústní pozměňovací návrh 1. As the word involving by examining. Kipur. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Návrh 5. ten padá, když je jednička schválená, ale jednička byla zamítnuta, takže hlasujeme, kdo je pro. Proti? Zdrželi se? Zamítnuto? Bot dále pozměňovací návrh 1. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Návrh 2 technická změna. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. A nyní celý text v pozměněném znění. Jmenovitě zahajuje hlasování. Končím hlasování. schváleno 35 hlasy a dva se zdrželi. Nyní návrh opravného rozpočtu číslo 5 k souhrnému rozpočtu na rok 2015. Jeho předmětem je reakce na migrační tlaky. Je to v návaznosti na dnešní odpolední diskusi. Je to zpráva paní Gardia Sabal, návrh číslo 16. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Odstavec 3, návrh 7. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Návrh 8. Pro? Proti? Zdrželi se? Tak schváleno. Návrh 9 pro. Máme tady oddělené hlasování. První část. And consequently more transparency. Pro. Proti. Zdrželi se? Schváleno. Druhá část. Pro. Proti? Ověříme to. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Druhá část je schválena. Odstavec 4a s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Odstavec 4, návrh 11. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 12 pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 13 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 14, 15 staženy. Návrh 1, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 2 pro, proti, zamítnuto. Návrh 3 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 4 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pětka je pokryta, šestka s ústním pozměňovacím návrhem. Migration flows are not managed in, the, in an effective and timely manner they may lead to considerable costs in other policy areas. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Další eh, návrhy jsou eh, stanovisko Libe. Odstavec 1 je pokryt, odstavec 2, kdo je pro? A blok. Takže o všech návrzích libe, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Jsou zamítnuty. A teď celý text v pozměněném znění, jmenovitě zahajuje hlasování. Končím hlasování. Schváleno 32 hlasy proti 3, dva se zdrželi. Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci žádost Finska. Odstavec 3, návrh 1 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Odstavec 4, návrh 2 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Odstavec 6, návrh 3 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Odstavec 7, návrh 4 pro, proti, zdrželi se, schváleno, odstavec 7b, návrh 5, kdo je pro, proti, ještě to ověříme, pozměňovací návrh 5, Končím hlasování. Schváleno. Ne. 18, 18 to znamená zamítnut. Dobře. Odstavec 8, návrh 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Odstavec 9, návrh 7 pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Odstavec 9b, návrh 8 pro? Proti? zdrželi se schváleno. Odstavec 11, návrh 9, kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto. Návrh 10 pro. Proti. Ověříme to. Je to návrh číslo 10. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno? Ne? Tak odmítnuto 20 hlasy. A teď celý text jmenovitě hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 31 hlasy ku 5. Nyní Evropské strukturální a investiční fondy a řádná zpráva ekonomických záležitostí, pokyny týkající se provádění článku 23 nařízení o společných ustanoveních. Takže jednička, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. U odstavce 1, dvojka, to se ruší v případě schválení jedničky, ale protože jednička byla odmítnuta, tak dvojka teď. Kde je pro, kde je proti? Myslím, že je to zamítnuto. Číslo 3. Kde je pro, kde je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Čtyřka, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. U, e, pětka. Kdo je pro? Kdo se zdržel? Pardon, kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh je zamítnut. Šestka, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Sedmička, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Osmička, kdo je pro? Kdo je proti? Zkontrolujeme. Osmička elektronicky. Končím hlasování. Návrh je zamítnut. Devítka. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Desítka. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Jedenáctka je stažena. Kompromis jedna. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Sedmnáctka. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Ne, to se vlastně ruší. U odstavce 5 pozměňovací návrh 18, ten se také ruší, podobně jako 19. Kompromis 2 u odstavce 5a, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. U odstavce 6, ne, omlouvám se, říká předseda, je tady kompromis 3. Kompromis 3, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Kompromis 3 je schválen. A teď odstavec 6 jedna dvacítka, Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 22. To se ruší. Odstavec 4c, 14. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Odstavec 6 pod odstavec 1, 23, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 7, 24, eh, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Eh, odstavec 8d, pozměňovák 25, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. A celý text je, teď jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasování je ukončeno. 18 hlasů pro, 12 se zdrželo, 7 proti. A teď eh, ještě tady něco? Ještě jedno hlasování. Omlouvám se, říká předseda. Protokol schválený eh, mezi Unií a Republikou Guinea-Bissau. Nikdo žádá o slovo? Ne? Takže budeme hlasovat. Pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Nikdo, nikdo se nezdržel. A tento protokol jako celek, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. Je tedy třeba hlasovat o celku jmenovitě. Omlouvám se, říká předseda, takže jmenovitě elektronicky zahajuji hlasování. Končím hlasování. 31 hlasů pro, 2 proti, 4 se zdrželi. A teď eh, transfery, který, eh, který doporučuje paní Gardia Zabal. Eh, je to teda 15, 16, 17, jmenovité hlasování o všech třech en blok, všechny tři transfery en blok Zahajuji hlasování. Ano, je to důsledek toho, o čem jste právě hlasovali. Zahajuji hlasování. Takže tři osoby ještě nehlasovaly, možná hlasovat nebudou, už jenom dva. Končím hlasování. Takže 30 pro, 2 proti, 2 se zdrželi. Paní Olmejer. E to se týká pouze EDPS. Měli jsme tam trošku potíže u běžných výběrových řízení, neboť nebyli k dispozici e, kandidáti, kteří by měli dostatečnou kvalifikaci. Proto by tady měl být transfer 310 tisíc eh, pro takzvané kontraktuální nebo smluvní, smluvní zaměstnance. Děkuji. Takže měli bychom se vyjádřit jmenovitě. To znamená, e, paní Olmajer je kladně, na to nahlíží kladně. Teď zahajuji hlasování. Dvě osoby zdá se ještě nehlasovaly. Asi teda definitivně odmítli hlasovat už, zdali se toho, takže končím hlasování. Zpráva je e, přijata, schválena 28 hlasy, 3 proti, 4 se zdrželi. A teď IPC e, e 2015, to je odloženo. A zpráva či návrh ohledně bezpečnosti přístupu, to je také odloženo. Takže jsme skončili. Skončili jsme s hlasováním. A za odměnu si teď vyslechneme paní předsedkyni eh, Gresle, protože trialog o návrhu finančních pravidel eh, již byl dokončen. Paní předsedkyně, paní zpravodajko, máte slovo. Pin. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem velice ráda, že spolu s lotyšským eh, předsednictvím eh, které odvedlo výbornou vyjednávací práci, že jsme tedy eh, dospěli k závěrečnému textu s komisí. Situace je taková, že členské země, tedy rada, se nevyjádřila k některým z našich Eh, pozměňovacích návrhů, takže jsme to odkládali, ale museli jsme přistoupit k některým odkladům, nicméně podařilo se nám prosadit zhruba 75% toho, co jsme si přece vzali a já bych vám teď přečetla, co tady máme. Máme zde asimilaci nevládních organizací eh, k mezinárodním organizacím, to je kompromis, jsme, jsme původně byli pro eh, eh, škrtnutí, aby tady byla, mm, byla rovno, bylo rovno zacházení, nicméně komise si to takto přála, takže my jsme také Eh, požádali, aby tedy jako kompromis šest členských zemí muselo být členy eh, této nevládní organizace. Eh, dále tady máme absolutorium pro společné podniky, to bude implementováno tak, jako u předchozích už úprav. Opravdu jsem si nedovedla představit, že už starou a stávající dohodu budeme prosazovat tak těžko. Dále tady máme posílení eh, výročních zpráv o činnosti generálních ředitelů, včetně po, eh, posouzení dosažené přijané hodnoty evropské. Dále eh, poskytování na požádání právě těchto auditních dokumentů. Rada si přála ty dokumenty také, takže jsme se o to docela pohádali. Dále pokud se týče eh, výběrových řízení, tak eh, tam jsme eh, trvali na kritériích udržitelnosti a na dodržení veškerých příslušných pravidel. A to se nám podařilo poměrně dobře zachránit, takže ta směrnice bude konečně platit také i v Bruselu, to se můžeme blahopřát. Dále tady máme posílené ustanovení eh, k důvodům pro vyloučení eh, z evropských eh, výběrových řízení z důvodu sankcí. Tady je tady zásada přiměřenosti a toto jsme pouze upravili a to ve prospěch účastnících se firm. Šlo tedy také o to, aby zde byla posílena právní Eh, jistota. Také jsme v případě sankcí posílili možnosti vyloučení a také to, že dodavatelé eh, mohou eh, rozhodovat o vyloučení z důvodu sankcí. Nicméně musí to být rozhodnutí komise, či pardon, panelu a musí být řádně zdůvodněno. Ten příslušný panel Eh, musí být zvolán eh, a eh, je třeba, aby existoval nějaké soudní rozhodnutí v dané věci nebo nějaké jiné rozhodnutí. Čili musím říct, že to řešení je skutečně dobrá. Pokud se týče zveřejňování na internetu. Tady se nám podařilo eh, dosáhnout slušné rovnováhy mezi ochranou dat a transparentnosti a u, zejména u eh, právnických osob, ne u osobních eh, společností. A také jsme dosáhli nezávislost panelu tím, že bude předsedat předseda na vysoké úrovni, ovšem bude stálý sekretariát. Dále tady máme eh, důvod eh, střet zájmu, který se tedy eh, opět zavádí. A u finančních nástrojů oproti původnímu návrhu komise, že tedy i e, nezaplacení e, odvodů a daní, že může vést také k vyloučení v případě evropských instrumentů. E, dosáhli jsme kompromisu u zvláštních zpráv Evropského účetního dvora a tady eh, jsme jim velice zkrátili lhůty na 6 eh, měsíců, respektive tedy 6 týdnů, respektive 3 měsíci, 3 měsíce podle druhu zprávy, ale to je eh, docela značné urychlení, protože dříve to bylo někdy 20 měsíců, někdy 24, ale pokud to nebude fungovat, tak právě u příští reformy se to může zase změkčit. Toto byl jeden z nejspornějších bodů, protože nám tady hlavně šlo o to, abychom eh, měli eh, zprávy od účetního dvora daleko dříve. No a Jens Geier, s ním jsme tedy opravdu eh, pracovali na jedné věci a to je ohym a jejich fungování eh, při nedostatečné eh, právním základu. No, tak tady jsme bojovali hodně, ale musím říct, že tedy ten eh, výsledek nejsem, s tím nejsem úplně spokojená, přesto tedy tento text bych doporučila výboru ke schválení. A chtěla bych poděkovat ještě panu předsedovi, který se velice užitečně angažoval, zejména na začátku o něch obtížných jednání. Takže srdečné díky, pane předsedo. Eh, myslím, že to můžeme hodnotit jako velice dobrou týmovou práci a dobře, že jste byl u toho. Mon rôle était Moje úloha byla úloha pouze doprovodná. E, toto bylo výborně připravené a já tady musím vyseknout poklonu paní e, Gressle, e, to snížení, krácení lhůt pro účetní dvůr bylo výzvou. Tam to vypadalo velice nepravděpodobně a to velmi citlivé, ale vaše odhodlání, vaše nasazení, paní Gresle, to se nakonec vyplatilo a musím vám k tomu poblahopřát, protože e, jsme opravdu velmi dobře využili e, toto příležitost reformovat e, naše finanční nařízení. Je pravda, že komise a rada se v první fázi klonili k tomu, že řada návrhů je mimo téma, nicméně se nakonec eh, eh, shodli na tom, že se jedná o výsostně pertinentní, eh, vhodné, případné doporučení, takže děkujeme a musíme vám opravdu zatleskat, paní zpravodajko. Nějaké připomínky, pan Gajer? Děkuji, pane předsedo. Tak především bych chtěl poděkovat našim vyjednávačům, jak eh, se vyrovnali eh, s tím eh, pozdňovacím návrhem, který byl obtížný, to byly ty přebytky v Alicante, i když tedy ten spor nakonec nepřinesl plody, stálo za to alespoň poukázat na to, že tady skutečně je určitý problém. Eh, pokud jsem dobře informovan, eh, jsou to skutečně eh, prostředky ve stovkách milionů eur u toho evropského značkového úřadu a pak tedy eh, prostě se to neustále a neustále objevuje. A my zatím nemáme eh, nic, jak bychom si s tím mohli, jak bychom se s tím mohli vyrovnat. V podstatě nemůžeme to vrátit zákazníkům ani členským zemím. Nicméně teď už se si nalezlo a je třeba, abychom se tím zabývali. Já jsem se o tom dozvěděl poměrně e, náhodou, ale e, už e, v, v červnu se o tom jednalo. Členské země v trialogu to tedy pochopili a sice, že existuje kanál v národních rozpočtech, protože Eh, ty patentové úřady eh, národní skutečně mají určité výdaje a ty se jim potom eh, tam si tady pomáhají z těch přebytků u Evropského patentního úřadu. Čili de facto je to další způsob, jak si sahají na evropské peníze a toto bychom neměli jen tak nechat projít Eh, protože jestliže mm, eh, národní eh, úřady mají tolik práce s evropskými úkoly, že potřebují nové peníze, no tak to skutečně to je trošku moc. V výboru právním toto prošlo celkem bez nějakých velkých bez pozdvižení, A Eh, pak tedy naši eh, zpravodajové za sociální demokracii se na mě obrátili, aby se podařilo uzavřít ty eh, důležité záležitosti. Mm, nicméně skutečně bylo nutno říci, že to tak dále nejde. Takže tak nějak bych to uzavřel. Děkuji. Bel après-midi. Krásné odpoledne. Ta záležitost přebytku, to něco ukazuje. Ukazuje to, že je prostě e, ten ten klíč, který aplikujeme, příliš velký, že bychom měli e, to číslo snížit. Nicméně pak by vznikla Eh, konkurence. Otázkou je toto výsostné téma ještě nějak eh, projednat. Další připomínky? Budeme mít každopádně možnost o tom znovu hovořit. Určitě. Takže zpráva, na kterou jsme čekali, eh, už dlouho. Záležitost, kterou jsme považovali za ztracenou. A musím říct, že chci už vlastně v předstihu vzdát čest kolegovi Fernandesovi, kterému teď dám slovo. On prostě věřil, že to možné je a proto se mu to také podařilo. Pan Depres eh, odchází, ale zítra vaše stanovisko k FSIP. Nepotřebujete doplňující argumenty víte, nezneužívejte té slepé důvěry, pane Fernandesi. Pane zpravodaji, děkuji. Chtěl bych také poděkovat eh, našemu předsedovi, poděkovat eh, sekretariátu a samozřejmě musím poděkovat koordinátorům, kteří od samého počátku šli, byli, byli velmi podporující. Chci také eh, poděkovat stínovým zpravodajům a celé frakci. Vypadalo to z kraje jako nemožné, ale chci říct ještě jednu věc. Odvedli jsme práci, která z kraje vypadala jako pouze eh, finanční záležitost, ale E, ono to nakonec e, se povedlo, i když to z kraje vypadalo neúplně jasné. Miliarda eur, abychom e, snížili ta ty škrty v strategii 2020 a ve, výroční, v roční rozpočtovém řízení, to je ostatně v textu nařízení, se upravuje eh, postoj k garančnímu záručnímu fondu. Eh, těch 500 milionů na horizont 2020, kde eh, ty položky na základní výzkum nakonec nebyly dotčeny. Články 18 a 19 byly převedeny do příloh Pomohli jsme také v otázce řízení a následně lifetime a hodnocení. No tak to jsme udělali my. Le fond doit continuer. Si la... Takže pokud je hodnocení pozitivní, tak je třeba pokračovat. Pokud to nezávislé hodnocení je spíš negativní, tak je e, možné třeba pokračovat, ale s legislativní změnou. A pokud fond nemůže fungovat a hodnocení je naprosto negativní, tak se musí s fondem skončit. Pak je tady další věc, o které se moc nemluví, ale která je důležitá to je ta poradní platforma pro veřejné subjekty, je e, zdarma pro malé a střední podniky, je to pouze třetina ceny. A tato platforma má také e, pomáhat těm národním platformám, má s nimi být propojená a rovněž tak i s regionálními platformami. E, zároveň jsme také až dokonce pomohli všem výborům. ITRE, TRAN, Rovněž jsme eh, provedli eh, nutné redakční úpravy v portálu, aby eh, to bylo všechno viditelnější. Dali jsme fondu určitou transparentnost. Jsou tady prostě zprávy pro parlament. Parlament je také zapojen do realizace fondu. Pak jsou tady i Například e, i e, je tady otázka negativních rozhodnutí toho příslušného výboru, která se teď dostanou i k parlamentu. Bude to důvěrné, ale dostanou se sem pak e, to, co ten investiční výbor přijmul, to samozřejmě je veřejné. Dále je tady demokratická legitimita, kterou byl tento fond obdařen. Snížil se dopad na ty velké programy. Eh, je tady transparentnost a demokratická kontrola. A jak jsem řekl, přijali jsme návrhy ze strany eh, výboru, konkrétně pro rozpočtovou kontrolu, které byly velice důležité, a rovněž návrhy od eh, výboru REGI. Na těch platformách eh, se může vlastně eh, všechno propojit, eh, spojit fond strukturální a záruční. Je to nástroj, který je inovativní a komplementární, který může vytvářet tisíce pracovních míst. Zlepšili jsme vyznění textu. Evropa potřebuje růst a máme teď k dispozici nový nástroj a já si myslím, že můžeme být hrdí na odvedenou práci. Chtěl bych poděkovat všem kolegyním a všem kolegům, protože jejich přínos byl velice důležitý e, a ten výsledek, ke kterému jsme společně dospěli, je dobrý. Práce bude pokračovat a bude pokračovat eh, po další roky ve všech rozpočtových eh, postupech, protože chceme eh, minimalizovat co nejvíce dopad na Horizont 22 a na nástroj Connecting Europe. To je věta, kterou jsem opakoval mnohokrát. A mimochodem, vyhráli jsme ještě v jedné další oblasti, a to je velmi důležité. Rada eh, chtěla pracovat s eh, starým eh, finančním rámcem. Nechce hovořit o flexibilitě, nechce hovořit o článku 14, nechce hovořit o využití těch nevyužitých globálních maržích, ale my je využíváme, chceme je využívat i nadále u dalších projektů a samozřejmě Eh, musím říct, že toto byla týmová práce a musím všem poděkovat. Předsedovi a všem jednotlivým eh, účastníkům, zaměstnancům, spolupracovníkům. Rovněž můžeme být hrdi na kvalitu eh, lidský, lidského potenciálu, který máme v našich frakcích, ale také v sekretariátech výborů, konkrétně v sekretariátu E, rozpočtového výboru. Děkuji. Tak e, to byly velké okamžiky, velké chvíle. A já jsem prožil něčím, e, co jsem nikdy neprožil, a to, že jsem, si, že jsem snídal předtím, než jsem šel spát ale to, co řekl eh, Jose Manuel Fernández, eh, to si budu pamatovat, ten oxymoron. Minimalizovat, maximálně minimalizovat dopady. Ne, byly to skutečně nelehké chvíle, protože to není jednoduché já jsem tady mezi vámi nováčkem. A být poslancem, když parlament vůči sobě nemá na druhé straně vládu, tak je to obtížné. Takže e, máme tady na druhé straně stolu diplomaty, prakticky nikdy ne ministry a diplomaté, ty mají určitou roli, e, mají určitý mandát a máme pocit, že jsou tak trošku e, autisté. A diskutovat s autistou, to je velice delikátní záležitost. Je třeba, aby zpravodaj byl opravdu talentovaný, aby dával slovo, aby se věci posunovaly, vyvíjely, tak, aby každý nakonec eh, v tom našel to své. Aby to fungovalo, protože tady apelujeme na soukromé investory a pokud je chceme zaujmout, tak je třeba, aby ten rámec byl co nejserióznější. Pokud eh, teď chceme nalézt odpověď, která by byla vyvážená vzhledem k Řecku, tak by bylo dobré, aby ta, jistota, aby ta nejistota ohledně nařízení kolem e, řecké situace se rozplynula, protože to nebylo zrovna nápomocné k investicím. Doufám, že najdeme řešení. E, nevím, jestli jste slyšeli, jak pan Ledger říkal, že kdyby e, řečtí úředníci, kteří mají na starost ostrahu hranice, nedostávali plat, takže by vznikl problém. Ano, to by byla brána do kořán pro nelegální migraci ale já e, doufám, že nakonec moudrost zvítězí, že se prosadí. Ale doufám, že mi odpustíte, že jsem e, tady učinil určité připomínky, což jsem dal ještě slovo kolegyní a kolegům. Děkuji. Já chci poděkovat Jose Manuelovi a všem, kteří se účastnili trialogů. E, jsem jim vděčná za tu práci, protože jako zpravodajové vlastně vedli to jednání a parlament potom podporoval ta jejich stanoviska. Samozřejmě ta situace byla velice složitá. Už jenom kvůli tomu formátu trialogu, protože tam nás bylo asi 50, kterých o tom jednalo. Měli jsme samozřejmě mluvčí, ale byly tam zastoupeny různé výbory, různé frakce a mm, opravdu tam bylo hodně členů, hodně poslanců na těch jednáních. Jak říkal pan předseda, skončili jsme třeba v 8 ráno, nasnídali jsme se a šli jsme si lehnout. To byl vlastně ten závěrečný trialog. Mysleli jsme, že to už je konec, ale v zápěti následoval další trialog, který trval 8-9 hodin, protože se ukázalo, že ještě není všechno úplně dojednáno vlastně oni chtěli, abychom uzavřeli takových 400 mini dohod o jednotlivých odstavcích, o jednotlivých bodech odůvodnění na, a to bylo na všech schůzích, takže toto konkrétně bylo snad to nejsložitější, eh, co jsme tady kdy jako trialog měli. Je pravda, že parlament nestrácel naděje, je obtížné jednat s radou, ale teď, když se na to díváme trochu s odstupem, je třeba chápat, že i postoj opozice předsednictví je složitá protože oni musí neustále přemýšlet o tom, jestli těch zbylých 27 jim to schválí, to, že prostě jednu čárku ve smlouvě přesunou někam jinam. A myslím, že možná tenhle postup časem by se měl zlepšit. V tomhle trialogu to bylo velice jasně vidět. Komise nám také moc nepomáhala, protože ta chtěla svůj text protlačit co nejrychleji. Rada Eh, nechtěla moc eh, se pohnout ze svých stanovisek a ta práce parlamentu tedy byla velice složitá. S ohledem na všechny okolnosti myslím, že ta dohoda je velmi dobrá. Parlament by ji měl podpořit. Měli jsme eh, mnoho návrhů, které ten text vylepšily, některé návrhy sice neprošly, ale myslím, že přece jenom se nám podařilo podstatně ten text zlepšit. kromě toho, tohle je jenom první část zvláště z rozpočtového hlediska. Něčeho jsme dosáhli, zlepšili jsme financování, ale je to jenom první část eh, jednání. Vlastně v roce 2016 eh, to budeme pokračovat, až se bude diskutovat o revizi finančního výhledu. Takže je to jenom takový první krok eh, u toho fondu a doufejme, že ten fond bude dobře fungovat, pak by mohl být tedy mm, vlastně zachován natrvalo a mohly by se tak navýšit investice v EU. Děkuji vám i za vaši účast v jednáních, děkuji vám za ty noční jednání. Pan Margal, který byl také přítomen. Ano, děkuji, pane předsedo. Já jsem také byl přítomen, ne tak aktivně jako paní Guardia Sabal a zdaleka ne tak jako pan Fernandez. A chtěl bych mu poděkovat a aplaudovat, protože Eh, skutečně byl neustále plný nadšení do té práce. Eh, to platí i pro pana předsedu. Já bych eh, řekl, že parlament zcela jasně vylepšil ten původní text ve srovnání s tím, co navrhovala komise a také ve srovnání s tím, co vyplývalo z takového postoje, řekněme, blokačního od rady. Ten text, eh, když ho vyhodnotíme s odstupem, tak eh, se trochu přece jen vzdaluje od toho, co si parlament původně představoval. Ta, ty reakce eh, jiných výborů a jiných poslanců na tu dohodu také ukazují minimálně určitou obezřetnost. Ehm, a trochu kritičtější postoj ve srovnání s tím, co tady říkali kolegové. Naše frakce ještě musí dokončit eh, diskusi eh, k tomuto textu, ještě si musíme vyjasnit naše stanovisko. Samozřejmě eh, já bych byl spíše pro příznivé hlasování, ale určitě na naší frakci zaslechneme i další názory, které musíme respektovat. Pokud jde o financování, například programu Horizont 2020 a Connecting Europe eh, Facility, ale zvláště toho Horizontu 2020 dochází eh, o 4%, k 4% snížení eh, u programu týkajících se třeba klimatických změn a naproti tomu bez změn je to, co se týká velkých mezinárodních subjektů. To, tím si nejsem úplně jistý, když už je to součástí tradice. jsme také museli přijmout jako velký úspěch a možná to do určité míry vzhledem k okolnostem je úspěch, ale e, přijmout snížení e, celkového rozpočtu e, vlastně nebudou se moci používat ty, ta rozpětí, marže, bude se muset revidovat víceletý finanční rámec a tak dále. Pokud jde o zprávu eh, toho fondu, některé věci jsou určitě pozitivní. V oblasti kritérií především, to bylo velice eh, důležité pro naši frakci, ten, ta koncepce takzvaných scoreboard. Něco tam se tedy do textu dostalo, ale uvidíme, jak potom to bude eh, vypadat v praxi. Takže máme eh, tady na stole text eh, a můj osobně pocit z toho je, že bych chtěl poděkovat za možnost účastnit se těchto velice zajímavých jednání až do těch osmi do rána. Škoda, že jsem se nemohl účastnit toho posledního trialogu, který zřejmě trval také 8 či 9 hodin. Já jsem byl tehdy eh, zrovna v Palestině, nebyl jsem v Evropě. Každopádně Zítra budeme mít poslední slovo, budeme mít možnost eh, se všemi niancemi eh, vyjádřit komentáře. Ještě jednu věc, pane předsedo. Tohle začalo jako určitý konkrétní plán s cílem hospodářského růstu, tak aby se povzbudilo naše hospodářství, zlepšila sociální situace a skončilo to jako nový finanční nástroj, spíše než nějaký plán. Je to finanční nástroj, eh, který by měl být zachován natrvalo teoreticky, což by asi bylo možné, ale je to poměrně velká změna směřování eh, oproti tomu původnímu nástinu, který jsme dostali. Mám pocit, že i eh, tady, tak říkala paní Guardia Sabal, budeme muset být opatrní eh, na to, jak potom bude dále tento parlament rozhodovat, mm, když bude každý rok hlasovat o rozpočtu, budeme muset sledovat a hodnotit fungování fondu, abychom věděli, zda skutečně naplňuje ty původní eh, cíle, které tady původně měla řešit. Děkuji. Děkuji vám, paní Gresle. Eh, také já jsem chtěla složit poklonu eh, všem zúčastněným, poněvadž výsledek je daleko lepší než původní návrh, který byl natolik děravý, že mm, jsme ho prostě neviděli jako průchozí. Eh, já bych se chtěla vyjádřit ještě k tomu postupu. I tedy v tom eh, společném zasedání s ekonom, s ekonem eh, jsme tak nějak se jak si tvářili, že ten postup může mm, nahradit i výsledek, ale chtěla bych říci, že něco takového se prostě opakovat nesmí že jsme objevili ten společný výbor, což je tedy chvíle sdíleného štěstí. A způsob, jak připravit eh, co eh, nejširší eh, spojení sil v parlamentu. Ne? Zbývá ještě několik detailů, které je třeba vyřešit, například úmluva mezi komisí a bankou pro investiční, Evropskou bankou pro investice. Měli jsme v těch společných jednáních takové pocity radosti, že to ještě prodloužíme, pane zpravodaji. Eh, protože je tady ten problém s úmluvou a musíme vyjádřit svá stanoviska. Teď je třeba si přát, aby zítra tady byla většina pro ten váš text, aby většina zvedla ruku. Takže pokud jsou tady někteří vaši kolegové ještě skeptičtí či mají eh, určité pochybnosti, tak teď nastává čas je přesvědčit. Přesvědčit je o vážnosti chvíle. ale je třeba eh, žít v duchu určité důvěry. Tohle všechno bude fungovat pouze tehdy, ne pouze tehdy, když tady bude ta důvěra. Abychom vaš, naši důvěru eh, tedy prokázali, tak eh, prostě jsme na zítřek večer už zorganizovali takovou společnou skleničku, protože předpokládáme, že to bude schváleno. A vy jste tedy všichni na to zítřejší večerní skleničku pozvání, ať už je vaše stanovisko jakové, jakékoliv, je to prostě e, výraz e, poděkování těm, kteří umožnili e, tento závěr trialogu. Jose eh, Manuel se dnes ráno tázal, jaká je přidaná hodnota, eh, jaké to je s tou přidanou hodnotou. Inu přidaná hodnota parlamentu tkví v tom, že ukazuje, a to velmi jednoznačně, a tady je třeba vzdát eh, dík a Eh, úctu zpravodaji, stínovým zpravodajům a všem, kteří se podíleli. A já musím říct, že já, který jsem mezi vámi nováčkem, jsem také mohl ocenit eh, to nasazení našich eh, spolupracovníků a jejich vysokou profesionalitu. Je to štěstí pracovat s takovými lidmi a chci jim za to upřímně poděkovat. Tím spíš, že ta poslední noc trialogu v sedm ráno jsme si kladli otázku, zdali to nějakým způsobem tedy eh, bude uzavřeno, protože tady prostě eh, se dá hovořit o neuvěřitelném dobrodružství. Bylo to, eh, šlo to na dřeň našich psychologických lidských možností. Nakonec se to všechno srovnalo a byla by to škoda takových hodin a takového úsilí obětovat. Takže pokud se všechno podaří, a v zásadě by tomu tak mělo být, zítra při hlasování, tak jste zváni eh, na 19 na 20 hodin, Fabian, na ten koktejl společný. Ve 20 hodin, dobře. Takže asi tak. Ještě jednou děkuji za to, že jste umožnili prožít tak do, velké, krásné dobrodružství. Teď je třeba, aby to fungovalo. Takže je nutné, aby tento nástroj nabyl účinnosti, aby byl efektivní a aby investoři měli chuť na sebe vzít určité riziko s tímto velmi dobrým nástrojem. Je třeba, aby ten příslušný regulační rámec byl upraven. A tady chci zdůraznit, že je opravdu urgentní dokončit vnitřní trh, je to stále ještě hodně fragmentované a fragmentace to není vhodné pro eh, iniciativy, pro investice a tak dále. Takže já doufám, že tady bude dost energie, abychom mohli pohnout ku předu s vnitřním trhem, abychom mohli zrušit ty bariéry, to, co komplikuje život a co stěžuje práci investorům. Velká snaha E, musí být také nasměrována směrem k malým a středním podnikům. To je velká výzva. Já doufám, že alespoň 20 tohoto objemu půjde směrem k malým a středním podnikům, které jsou tvůrkyněmi bohatství a pracovních míst. Takže brzy se e, přiblížíme dovoleným a během tohoto semestru e, vlastně došlo ke třím trialogům, které byly ukončeny. E, toto je o platbách. Samozřejmě jsou tady určité aspekty, na kterými můžeme ještě pracovat, ale bude tady možnost pracovat dál pak je tady e, trialog e, o finančním nařízení, tam jsme postoupili nad rámec našich očekávání a to je samozřejmě hlavně díky e, angažovanosti a odhodlání paní Gressle a pak ohledně FC, tak to je také velmi dobrý výsledek, protože z kraje to vypadalo, že se na těch 6 miliard pro Connecting Europe Facility a Horizon 2020 nebude moci šahnout. No a e, tady asi vznikaly otázky, jak to všechno vyřešíme. Nakonec se podařilo získat miliardu, tak to byl opravdu krásný výkon. Je třeba prostě být odhodlaný, neústupný, tak jak to bylo tady provedeno elegantně a efektivně. Myslím, že teď můžeme už uzavřít naše odpolední zasedání, i když náš dnešní pořad jednání byl velmi, velmi naplněn. Celý den byl velmi plný, jsme tady od 9 ráno, takže hezký zbytek večera, zítra na shledanou na plenárním zasedání a večer na koktejlu.